přerušené. Děkuji vám všem za naši rozpravu, která byla možná živější než jiné. Je třeba si uvědomit, že diskuse ve čtvrtek odpoledne se stávají